Vážení kolegové, začneme. We are continuing our work with item number 14. Budeme pokračovat v práci bodem číslo 14 prezentace estonského systému elektronické justice. Já musím říct, že jsem byl za estonského předsednictví v Estonsku dvakrát. Nejdříve na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitro a tam jsme byli seznámeni se systémem elektronické justice ve Stonsku a to mě opravdu překvapilo. Za druhé, nebo tedy po druhé, jsme měli představení úplné digitalizace státní zprávy v Estonsku a to jsem byl překvapen po druhé. Takže jsem si říkal, že by bylo dobré překvapit i vás a proto zde s velkým potěšením vítám paní Kathleen Kataj, která je vedoucí mezinárodních vztahů a vztahů se zákazníky Centra registru a informačních systémů, což je státní agentura zaměřená na informační a komunikační technologie při Ministerstvu spravedlnosti Estonska. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, jmenuji se Katlin Kataj a jsem vedoucí zákaznických vztahů v IKT agentuře při Ministerstvu spravedlnosti v Estonsku. A byla jsem požádána po tom neformálním setkání, které zde připomněl pan Svoboda, abych zde prezentovala stejnou případovou studii, jako jsem prezentovala v červenci v Estonsku. Ta naše agentura nabízí IKT služby. To znamená, že řešíme všechno, co souvisí s elektronickou zprávou, s elektronickou justicí. Byli jsme požádáni, abychom prezentovali u příležitosti neformálního setkání případovou studii. Já jsem se nad tím začala zamýšlet z perspektivy občanů, protože občané a podnikatelé budou používat tento systém a naším cílem je udělat jejich život co nejbezpečnější a nejsnadnější. Proto tedy v červenci tohoto roku jsem přišla s touto případovou studií, zamýšlela jsem se nad tím z perspektivy evropských občanů a zamýšlela jsem se nad tím, jak to může být na širší evropské úrovni. Z hlediska občanů je zásadní moci komunikovat s jakoukoliv institucí, ať už je to na evropské úrovni, na úrovni centrální vlády, ideálně tedy elektronickou, nepapírovou cestou, která celý postup urychluje a také zlevňuje jak pro stát, tak i pro EU a občany samotné. Nejdříve jsem se snažila vytyčit si cíl, o co bychom měli usilovat na evropské úrovni, protože jinak by bylo asi jednoduché ztratit eh, ze zřetele ten širší obraz a ztratit se v detailech, takže cílem bylo zajistit otevřenou justici pro všechny. Ne otevřenou v tom smyslu, že bude snadněji dostupná, ale otevřená v tom smyslu, aby každý, kdo má právo vidět určité informace, aby mohl nahlížet do těchto informací a vidět stejné informace ve stejném čase. Naším cílem bylo také vytvořit integrované elektronické služby, aby občané mohli komunikovat se státem nebo s evropskými institucemi elektronickou cestou bez použití papíru. U této studie, imaginárně tedy si představme, že už bylo tohoto cíle dosaženo. Předpokládejme také, že ten případový scénář, který znamená, že zde máme tedy vytvoření společnosti, Tady, tedy podle estonského práva, si může evropský občan založit podnik, když se tedy zaloguje pomocí svého občanského průkazu, národního občanského průkazu a založí si zcela tedy elektronickou cestou podnik, společnost. To už je teď možné. Když se tedy zalogujete, tak se vás systém zeptá, jakou firmu si chcete založit. U prezentace jsme použili soukromou společnost s ručením omezeným. Tady jsme měli ten nejjednodušší postup. Nejdříve se tedy musí vyplnit data, údaje o té firmě, která bude založena, to znamená název eh, a také stanovy Abychom mohli nabídnout tento portál v různých jazycích, tak tam není umožněn žádný volný text. Tím pádem budou moci uživatelé používat tento portál ve svém jazyce a z hlediska státní správy zase bude jednoduché nahlédnout a do těchto údajů a vidět je tam v našem oficiálním úředním jazyce, což je tedy estonština. Takže to bude snadno srozumitelné i pro občany. Poté, co jsou vloženy údaje, systém automaticky generuje tzv. cover cover letter kde vlastně se píše o tom, že tedy občan si přeje založit eh, tento podnik, tam už se nemusí vlastně nic vkládat, žádný text, protože údaje už tam byly a systém se o celý ten text postará. Potom tedy elektronickým podpisem musí občan potvrdit svůj záměr založit firmu. Opět eh, je možno tedy elektronický podpis potvrdit eh, občankou. Ten podpis je samozřejmě právně závazný, No a potom můžeme přistoupit ke kroku číslo 3, což je zaplacení poplatku. Aby tedy nikdo nedostával eh, žádosti za něco, za co nebyl zaplacen poplatek. A potom se už jenom čeká na potvrzení, tedy uživatel čeká na potvrzení, kde mu tedy dojde text, že jeho firma byla založena a trvá to pár hodin, maximálně tedy několik dní. Firma tedy byla založena, <clears throat> předpokládejme, že se zabývá prodejem mobilních telefonů a dobře se jí vede na počátku. Roste počet klientů, až jednoho dne jeden z občanů, velmi nespokojený klient, kterému se nepodaří dosáhnout dohody s firmou, se rozhodne firmu, firmu zažalovat. Ale zároveň si chce ověřit, zda je první, kdo má tento problém, zda tato firma už měla nějaký takovýto případ, který by se týkal stejného problému. Takže zase se může podívat do tohoto portálu, podívat se na rozsudky, může se podívat eh, podle tedy jména společnosti na to, zda už eh, byla tedy u soudu. Tady najdeme tedy seznam soudních eh, řízení, kterých se tato firma už účastnila a předpokládejme, že to je pro toho nespokojeného občana poslední kapka, že se opravdu odhodlá k žalobě. Potom se tedy zase naloguje pomocí své občanky do portálu elektronické justice a začíná tedy předkládat dokument, kdy tedy zažaluje tento právní subjekt. Tam píše tedy název, potom také o co jde a také si vybere soud, kterému chce poslat tento případ. Potom je tady první krok snadného tříkrokového postupu. Vloží se tam tedy ta částka. A v tomto případě tedy oba dva, jak tedy žalovaná strana, tak eh, žalobce, jsou provázeni zde tímto systémem v budoucnosti systém bude moci klást jisté otázky a na základě odpovědí systém automaticky vygeneruje tu žalobu. Znovu se tedy pomocí elektronického bankovnictví zaplatí poplatek a o všechno ostatní se postará informační systém elektronické justice. Ten informační systém na pozadí dá tomuto případu jedinečné číslo, pošle jej soudu, odpovídajícímu soudu, oznámí tedy soudu, že je zde nový případ, aby se na to tedy podívali. Až do této chvíle vůbec nebyl použit žádný papír. A teď tedy soudní úředník, který se na to podívá, tak tady vidíte ten případ, který tam eh, je označen žlutě, to je vlastně ten stejný případ, který byl před chvílí předložen tím eh, nespokojeným klientem. Úředník se na to potom podívá, má k dispozici stejné údaje, ale je tam jiné uživatelské rozhraní, aby tedy každý uživatel měl nejvhodnější přístup, eh, který mu vyhovuje pro jeho práci. A potom, když tedy prostuduje tento případ, tak rozhodne, zda je to tedy na zaří- zahájení řízení. V tomto případě se tedy rozhodnou, že bude zahájeno řízení a systém na základě těch metadat vloží většinu potřebných informací. Soudní úředník musí zaškrtnout pouze dvě políčka, dát tedy nový soudní případ, eh, příkaz eh, a obeslat eh, tedy žalovanou stranu i žalobce. O všechno tedy se zase postará tento systém. A teď si představme, že jsme znovu tím nespokojeným klientem, který čeká na informaci od soudu o tom, zda ten jeho případ byl přijat takže tady znovu vidíme jiné uživatelské rozhraní. Tady vidím, že mám nový dokument, nový příchozí dokument od soudu. Tam vidíte tu zavřenou obálku. Když otevřu tento dokument, tak je to považováno za právně doručené, to znamená, že od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta. Informační systém na pozadí si uloží ten čas a datum, kdy byl dokument otevřen a také oznámí soudu, že žalobce dostal tuto informaci, tento dokument. Teď si zase představme, že ten případ dosáhne tedy té poslední fáze řízení. Rozhodnutí opět bude tedy doručeno elektronickou cestou oběma stranám a navíc bude zveřejněno zase tedy prostřednictvím tohoto portálu. Jak jsme viděli, ten první seznam těch rozhodnutí, tak to bude přiřazeno na tento seznam. Toto je imaginární případ. To je jasné, ale v současné době tak to vypadá realita v Estonsku. Tyto screenshoty, to jsou screenshoty z našeho informačního systému, který aktivně dnes používáme v naší zemi. a všechny byly vypracovány naší IT agenturou. Zatím to tak nefunguje na celoevropské úrovni. Já jsem si říkala, že možná, ale nejsme tak daleko od tohoto cíle na celoevropské úrovni, protože už dnes je spousta práce udělána. Máme e-kodex pro výměnu informací, takže se zdá, alespoň podle mě, že máme ty hlavní stavební kameny, abychom mohli jít cestou k dosažení tohoto cíle, který byl vytýčen na počátku. Jako státní agentura v Estonsku jsme to samozřejmě měli mnohem jednodušší vytvořit celý tento systém, protože centrální vedení nebo tedy vedení těchto registrů a tak dále, to bylo všechno v rukou vlády. Takže když se teď podíváme na tu páteř e-governance v Estonsku, tak eh, to je vlastně ta naše občanka, což je vlastně způsob, eh, jehož pomocí si mohou občané velmi jednoduchým a bezpečným způsobem vyměňovat údaje s různými orgány státní správy. Když tedy máte takovýto systém, a takovýto systém registru, a když nejsou navzájem propojeny, tak se může stát, že máme spoustu registrů, které sbírají stejná data. Takže my máme katalog informačních systémů, registr registru nebo rejstřík rejstříků, tam vlastně se vždycky rozhoduje, zda chceme ten systém, nebo je možné tento systém vytvořit nebo ne. Když se některá instituce rozhodne, že chce začít sbírat údaje, které mohou být nalezeny v rejstříku obyvatelstva, tak eh, stačí nahlédnout eh, do toho rejstříku rejstříků a tam nám řekne, že není už tedy právo vytvořit tento informační systém. Když máme decentralizovaný sběr údajů, tak můžete jít stejnou cestou. Můžete jít stejnou cestou jako Estonsko. My se to snažíme zjednodušit. Místo toho, abyste se neustále občanů ptali a požadovali od nich eh, pořád dokola ty stejné údaje, tak je možno udělat to cestou eh, výměny údajů mezi existujícími registry. To také by mělo být eh, bezplatné, protože v podstatě občan je vlastníkem těchto údajů, ne vláda nebo vládní instituce. Estonsko si také vytýčilo některé cíle ve strategii IKT, říká se tomu digitální agenda pro rok 2020. Já jsem některé z nich zmínila. Ty víceméně souvisí s naší institucí, jedná se o interoperabilitu. Ta by se ovšem neměla omezovat pouze na Estonsko, ale měla by být i přeshraniční. finský a estonský ministr hospodářství podepsali dohodu, že začnou vyměňovat údaje od podzimu tohoto roku mezi Finskem a Estonskem. Teď na tom pracujeme. Vlastně od eh, října, od 1. října by měla probíhat ta první výměna. My tady o tom hovoříme z institucionálního pohledu ale i vlastně z hlediska uživatelů. Je zde tedy možnost, aby nezůstali zachyceni v nějaké staré, už nefunkční technologii. Ta technologie se mluví opravdu velmi dlouho, mění se. Už eh, vlastně ten základ u nás funguje 13 let. Aby nebyl zastaralý, tak je možná jednodušší zbavit se toho starého systému, vybudovat nový systém, aby byl stoprocentně bezpečný. Pro rejstřík půdy nebo, nebo tady pozemku a rejstřík podniku už nemáme žádný papírový registr. My jsme v červnu podepsali také dohodu, historicky první, že otevřeme digitální ambasádu ta první bude otevřena v Lucembursku. Od prosince 2014 eh, máme také systém eh, žádosti o estonské občanství, nebo tedy o, řekněme, elektronický pobyt. Eh, to znamená, že každý kdekoliv na světě může získat tedy ten přístup k tomu systému elektronické justice, který Estonsko nabízí. Naše instituce předložila tedy tuto imaginární studii pro Ministerstvo spravedlnosti. Bylo přijato rozhodnutí, že IKT pro právní oblast by měla být centralizována v jednom znalostním centru, řekněme, který propojí jak eh, IT, tak také právní znalosti pod eh, jednou střechou. My jsme tedy IT agenturou, ale zhruba polovina z nás má právní vzdělání. <clears throat> Máme asi 200 zaměstnanců a spravujeme více než 70 různých informačních systémů. Nejdůležitější jsou ty, které jsem tady ukazovala cestou tohoto imaginárního případu. A tady je jich ještě uvedeno několik dalších, které jsou podle nás důležité pro elektronické, elektronickou justici. Vzhledem k tomu, že zde je tolik eh, informačních systémů, tak je jasné, že jsme v průběhu naší práce narazili na řadu překážek Měli jsme i různé rozpočtové překážky, různé názory jednotlivých stran, protichudné v některých případech. V našich zkušenosti ale můžeme říct, že i když jsme se snažili My jsme se vždycky snažili zaměřovat eh, na eh, řešení, než abychom se zaměřovali na ty problémy nebo překážky. A to platí nejen pro naši agenturu RIK, ale na estonské úrovni obecně to takto platí i v širším měřítku. A já doufám, že takto by to mohlo fungovat velmi brzy i na celoevropské úrovni. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji vám za vaši prezentaci. Ano, Estonsko je natolik digitalizované, že se musím ujistit, že tady opravdu máme paní Kataj osobně a nepřišel mezi nás jenom její hologram. Opravdu, abychom pochopili do hloubky, jak funguje Estonsko, tak asi všichni si chceme položit tuto otázku. Jak to, že Estonsko, přímě řečeno, není to úplně ta nejbohatší země v Evropské unii, tak jak to, že takto digitálně pokročilé a pak by se možná chtěli poslanci zeptat na e, otázku potenciálního zneužití osobních údajů v systému a já jsem se dozvěděl, že zde si Estonsko zvolilo úplně jinou cestu, než eh, jít cestou omezení, ale spíše umožnění všem jednotlivcům, aby si zjistili, která entita si vyžádala jejich osobní údaje a že je tedy k dispozici takovýto seznam dotazů a že je k dispozici online, jestli jsem správně informován. Ale možná i ta otázka, proč vůbec Estonsko? Můžete na to odpovědět? No, je to komplikovaná otázka, ale já si myslím, že to souvisí prostě eh, s naším myšlením. Na začátku jsme neměli moc na výběr, než jít prostě efektivní cestou. Jak jste správně řekl, tak z hlediska rozpočtu ani z hlediska populace nejsme velká země. Máme 1,3 milionu obyvatel, takže nám nezbývá, než jednat efektivně. A e, samozřejmě prosperita ta vzniká v tom soukromém sektoru a snažíme se mít ten veřejný sektor co nejmenší z tohoto důvodu. A e-government byla hlavní priorita každé naší vlády dosud. Takže zde padlo opravdu velice jasné rozhodnutí asi před 15 lety, že musíme jít cestou e-government. Takže myslím, že je to dané tedy tím všeobecným nastavením, myšlení a příslušných rozhodnutí. Téma ochrany osobních údajů. Ano, správně jste poukázal na to, že vlastníkem dát je občan. Takže já jako občan mám právo se nalogovat na jednotném místě estonský portál, EE e portál a tam mohu vidět, kdo nahlížel moje osobní údaje v rejstříku. A tam vidím tedy ty dotazy podle jednotlivých institucí. Pokud jsem například e, v minulých týdnech nějakým způsobem jednala e, s policií, tak pravděpodobně policie nahlédla do rejstříku osob a vyhledala si tam mé údaje. Pokud ale k něčemu došlo, čem nevím, nebo co prostě nebylo, tak mám možnost se obrátit na příslušnou instituci a oni mi musí, myslím, do pěti dnů odpovědět. A musí to být tedy právně podložené, proč oni nahlíželi do mých osobních údajů. Takže tím, že se ty věci zveřejní, to neznamená, že máte automaticky právo nahlížet úplně do všech údajů. Já si myslím, že to je opravdu kvalitní opatření, kdy vlastně tím, že určité věci zveřejníte, tak eh, ale znemožíte pracovat prostě protiprávně a na druhou stranu je zde ta kontrola nad vlastními údaji. Takže se ten kruh vlastně uzavírá, že na začátku to vypadá nebezpečně, ale když se všichni eh, uvědomí, jak to funguje a jak to fungovat má, tak vlastně ten systém je bezpečnější, než se zdá na začátku. Děkuji paní Regner, děkuji vám pane předsedo. Děkuji vám za vaši prezentaci. Opravdu je to nesmírně inspirující, když vidíme, jak tady pragmaticky s e, e, e, nadšením Estonsko řeší tyto otázky, ale mám několik dotazů. Estonsko je relativně malá země, když se podíváme na počet obyvatel. A ten systém je založený na důvěře, což je opravdu velice dobré, že je zde vzájemná důvěra ve společnosti 1,3 milionů občanů. A když vidím vaše pragmatická řešení, a když, i když třeba na, eh, jezdím do Estonska, vidím, že vystupují vždy hodně mladí lidé, ale myslím, že je populačně Estonsko strukturované jako ostatní evropské země. Takže já bych se chtěla zeptat, jak zacházet s těmi lidmi, kteří přece jenom žijí spíše tím analogovým životem. Takže zahrnuje ten váš systém i ty osoby, kteří úplně nevyrostly na počítačích, tak abyste je také zahrnuli, například osoby, které jsou už starší ročníky nebo zdrženlivější vůči těmto systémům, nebo existuje přece jenom nějaký eh, paralelní systém, nedigitální, vedle toho digitálního. Vy jste někde zmiňovala, že některé věci jsou čistě digitální, například ten obchodní rejstřík, takže mě by zajímalo, jak toto v praxi funguje. A další téma, otázka důvěry a kontroly. Jak ten systém funguje v tom smyslu, aby se zajistilo, že ta data jsou vždy poskytnuta daným lidem v daném rozsahu tak, jak by to mělo být. A jak je zde řešena otázka potenciálního zneužití. Že například z obchodních důvodů nejdojde k propojení určitých dat. E, vy jste hovořila o tom, když e, například státní agentury do toho nahlížejí, ale jak prostě se staráte o to, aby nedošlo k zneužití těch dat, protože i podniky by tady vlastně si mohly dělat, co chtějí. Takže jak toto kontrolujete? A třetí otázka, ta se týká tě, t, e, toho elektronického občanství Estonska, která jste stručně zmínila. Mohla bych já se stát takovým elektronickým občanem Estonska? A pokud ano, tak jak? A co mi nabízíte? A potom Mm, to, ten obchodní rejstřík a zapsání podniků. Například, když máme nějaký eh, podnikatelský subjekt, který nesmí být už registrován v Rakousku, můžu se třeba nějak zaregistrovat u vás v Estonsku a potom se vrátit eh, zpět do Rakouska pod hlavičkou toho, že už je tedy evropskou společností a plní ty podmínky v Estonsku. To znamená, nakolik kontrolujete opravdu ten obsah, zda eh, opravdu skutečně ty eh, hmotné podmínky jsou splněné i v Estonsku. Děkuji. Když dovolíte, abych ještě umožnil dva další dotazy a potom do deseti hodin můžete na všechny zareagovat. Pan Fos. Děkuji. Rád bych hovořil německy. Děkuji, děkuji mnohokrát za přednášku. Nejvíce se mi líbil váš postoj, že jste řekla, že jsme zde, abychom eh, lidem umožnili větší, dali více možností, eh, namísto toho, abychom je omezovali. My v Evropském parlamentu to máme naopak, spíše omezujeme, než bychom něco umožňovali. Takže mně se to velice líbilo a bylo to pro mě povzbudivé, co jste řekla. Nevím, zda jste již něco slyšela o společnosti, firmě jedné osoby. My jsme se tímto tématem zde zabývali na začátku volebního období. Tam často se jednalo právě o otázky možného zneužití, například v daňové oblasti, také otázky práv pracujících. A proto krátká otázka. E, zamýšleli jste se nad tímto tématem právě s ohledem na přeshraniční rozměr. My na evropské úrovni jsme se tehdy nepohnuli dál, zůstali jsme v této problematice a, a nedokázali jsme to nějak vyřešit směrem k tomu umožňování řešení problému. A další téma e-privacy, minulý týden jsme se tím zabývali, eh, o, otázka metadat, eh, také to do toho spadá. A já musím říct, že ty vaše plány, o kterých se hovořila, já to vidím tak, že my to nedokážeme zrealizovat, neboť máme velká omezení, která se právě týkají přístupu k osobním údajům a jejich dalšího zpracování. My opět obezujeme v té víře, že dokážeme všechny a všechno ochránit. A děláme to způsobem, který skutečně je velice omezující. Nevím, zda je to srovnatelné s vaším estonským modelem, my nemáme ani možnost eh, z důvodu legislativních předpisů zpracovávat osobní údaje. Něco takového sice existuje v nařízení o osobních údajích, ale v e-privacy tuto možnost nemáme. Proto se nejsem jist, pokud znáte tady naše předpisy, zda vlastně vše bude možné tak zrealizovat, jak jste nám zde e, to ukázala ve vaší prezentaci. A nyní ještě k tomu, co řekla paní Regnerová. Já jsem to pochopil tak, že vy umožňujete přístup k údajům, k osobním, ale velice kontrolovaným způsobem. Takže každý se má možnost přesně dovědět, kdo nahlížel do jeho údajů a kdo tedy možná nahlížel do těch údajů neoprávněně. My se zde snažíme my vůbec nechceme dovolit neoprávněný přístup k osobním údajům, to je cesta, kterou jsme se vydali zde, takže nevím, zda, pokud jsem to správně pochopil, je to tedy tak, že nahlížet do údajů je možné, pak je dokumentováno, kdo nahlédl do údajů a pokud někdo nahlédne neoprávněně, tak je potrestán. Ale ta možnost nahlédnout je. Já nevím, zda jsem to správně pochopil, takže to je má otázka. Za to tak to skutečně funguje. Děkuji, paní Hautala. Děkuji vám. Ano, v souvislosti s Estonskem, pokud vím, tak jste měli to privilegium vlastně začít od nuly Zatímco ty starší demokracie eh, bojují s tím, že mají celou řadu svých starých nefungujících systémů. A myslím, že z toho bychom se mohli poučit z té estonské cesty. Ale je zde několik otázek, které zůstávají. Paní Regner už to zmiňovala, otázku důvěry. Například ve Švýcarsku je velká důvěra v souvislosti s občany a pak tam vlastně vznik, Rusko z hlediska mezinárodního obchodu nejrozsáhlejší, dochází k nejvíce k praní špinavých peněz. A to elektronické občanství a ta situace založená na důvěře by možná mohla vést k tomu, že by eh, mohlo docházet k daňovým únikům s e, prostřednictvím e, právnických osob, které by vznikly v Estonsku prostřednictvím toho systému elektronického občanství. A potom také otázka hackerů a kybernetických hrozeb. Zdá se, že ty systémy jsou natolik propojené, že pokud se něco stane, tak co se stane? Děkuji. Takže to jsou otázky, které zde zazněly a nyní máte 10 minut na to, abyste zareagovala. Děkuji, pokusím se být efektivní a zareagovat na všechny otázky. První čtyři, první otázka se týkala důvěry a veřejnosti a jak zahrnout e, osoby, které nefungují tolik digitálně nebo vůbec nefungují digitálně a jsou v tom analogovém světě dnes. Existují stále možnost, pokud nechcete nebo nemůžete zvolit řešení Eh, řešení e-governance. Můžete si eh, například eh, firmu založit prostřednictvím notáře. Takže máte možnost zde analogově řešit svoje záležitosti. Nicméně jsme viděli, že čím dál více občanů i podnikatelů využívá ta elektronická řešení. Například ten portál registrace firem je takový, že více než 90% těchto Eh, právních subjektů bylo založeno elektronicky, i když můžete jít i analogově přes notáře. Asi před deseti lety jsme měli jeden program nazvaný Tiger Leap, který usiloval mimo jiné o to, aby lidé, kteří zase nejsou takovými digitálními technologickými fanoušky, se s technologiemi seznámili, například to se týkalo výuky starších lidí, práce s technologiemi, s elektronickou občankou a aby se blíže seznámili s těmito systémy. Potom jste se ptali na důvěru a kontrolu a integritu dat. Jestli to správně interpretuji. Například jste se ptali, kolik eh, firm má přístup k datům i když jsem vám to teď eh, prezentovala najednou, jako kdyby to byly vlastně propojené systémy, ale my zde máme ten takzvaný front office, který tedy funguje pro uh, ty uh, lidi, kteří tam vkládají data a pak je ten takzvaný back office, který je oddělený. Takže ti, kdo tam prostě vkládají svá data, nemají uh, z bezpečnostních důvodů přístup do těch dat, které jsou v tom systému back office. Samozřejmě můžete říci, že v jedné instituci, například naše instituce, má přístup k té databáze jako takové, tak je to otázka tady dělby moci a oddělení přístupů a ti, kdo mají přístup k metadatům, by možná mohli změnit něco v datech, tak ale nemají eh, eh, přístup k těm výpisům takže sice někdo, kdo může něco měnit, ale vždy vlastně zanechá stopu. Takže eh, když je systém otevřený, tak eh, je tam to logování toho, kdo, kdy, kde, jaký krok podnikl. A ten přístup k těm eh, zapsaným datům nemá jenom jeden člověk, ale je to tedy ošetřené tím systémem uživatelských práv, ale zároveň je zde vlastně oddělení rozsahu přístupu. A abychom zajistili, že například eh, společnosti nebudou mít k určitým eh, datům, tak ano, možná, že určité eh, části programování dělaly eh, soukromé firmy, ale vlastně ten kód eh, dostaneme my, naše instituce. Takže my udržujeme ten systém, my jsme vytvořili ten systém, my ho spravujeme. A nejsme tedy závislí na soukromých společnostech z hlediska financí, času, ale i bezpečnosti. Eh, to elektronické občanství. V podstatě kdokoliv z celého světa se může stát elektronickým občanem, ale když vyplníte ten formulář, tak v podstatě policie a celníci eh, udělají takovou kontrolu na eh, pozadí, stejně jako kdybyste si doma žádali o cestovní pas. Nemáme na to teďka čas, abychom to blíže rozváděli, ale můžete si to najít na našich internetových stránkách. Potom ta otázka týkající se obchodního rejstříku, pokud například nějaká rakouská e, firma nesmí v Rakousku už podnikat, tak co s tím? Tak já už jsem tady hovořila o tom, jak máme vlastně oddělené ty systémy v popředí a v pozadí. Takže ty systémy v pozadí e, fungují tak, že e, tam se například neustále kontrolují například seznamy teroristů nebo soudních rozhodnutí tak, aby ti, kdo nesmějí podnikat v jedné zemi EU, neměli e, možnost podnikat v jiné zemi EU a tyto kontroly na pozadí probíhají tedy i v Estonsku. A potom zneužití z hlediska pracovních práv a dalšího. Já bych tady dala eh, slovo ještě eh, zastupkyni náměstka z ministra, ministerstva spravedlnosti, ale potom také ta otázka toho těch nefunkčních systémů, na které poukazala paní Hautala. Jistě, máte pravdu, ale prostě eh, Estonsko mělo to výhodu, že začínalo vytvářet ty systémy od nuly a když se ukázalo třeba po dvou letech, že ten systém nefunguje, když jste si ho vybudovali sami, tak si ho sami můžete nějak změnit. Ale když si koupíte někde hotové řešení, které možná efektivně řeší jeden drobný problém, tak eh, možná třeba nefunguje komunikace s našimi systémy. Takže pokud máte řešení, které řeší jenom jednu záležitost a nemůžete ji integrovat do ostatních, tak je to problém. A, takže my jsme v Estonsku šli tou cestou e, těch uživatelských systémů, které lze měnit v čase, protože se domníváme, že v oblasti IT je třeba provádět rychlé změny. A není paní Kai Harman z Ministerstva spravedlnosti k otázkám ochrany údajů a dalším, prosím. Děkuji. Já jsem eh, náměstkyni na ministerstvu spravedlnosti, nejdříve tedy ochrana osobních údajů e-privacy a ochranu osobních údajů, to je v podstatě stejné v Německu i v Estonsku. Všichni vycházíme z evropské legislativy. Pokud je to možné v Estonsku postupovat tedy právní cestou, legálně využívat data, tak je to určitě možné i v Německu, v Chorvatsku, ve Francii a všude, v celé Evropské unii. Samozřejmě je to také otázka národních zákonů. Ale spíše jde tedy o mentalitu, o smýšlení. Pokud jde o zdaňování, pokud jde o nelegální činnosti, jakýkoliv datový systém nemůže být zcela imunní proti zneužití. Když eh, máme tedy na mysli daňové podvody a další věci, tak si musíme uvědomit, že tady jde především o spolupráci mezi daňovými úřady všude v Evropě. Já bych řekla, že když máte velmi dobrou databázi, je mnohem jednodušší vyměňovat si údaje elektronickou nebo digitální cestou mezi daňovými orgány, protože je to mnohem rychlejší a mnohem účinnější v boji proti daňovým podvodům a takovýmto věcem. Děkuji. Okay. Thank you very much. Do you want to add? Děkuji. Chcete ještě něco dodat? Já myslím, že jsem zodpověděla všechny dotazy. A i rezidenci, ten elektronický pobyt, elektronické občanství, jak jsem říkala, to je velký projekt, o kterém bych mohla hovořit 15-20 minut, ale obecně každý se může stát i rezidentem, ale když tedy požadujete tuto e-rezidenci, tak probíhají úplně stejné kontroly jako když žádáte o ve své zemi. To znamená, ty postupy ze strany pohraniční stráže, policie jsou úplně stejné, jako když tedy žádáte o elektronické občanství a můžete také tedy toto občanství, elektronické občanství odmítnout, pokud to není v pořádku. a ty eh, vlastně kontroly na pozadí platí pět let a potom musí být znovu obnoveny, abychom si byli jistí, že máme aktuální informace. Děkuji. Já mohu ještě přidat eh, dva případy, které jsme slyšeli v Estonsku. K otázce paní Regner. O věku a používání těch digitálních technologií nám bylo řečeno, že například Samozřejmě mají elektronické volby v Estonsku. Že to není tak, že mladá generace volí elektronicky a stará generace jde do volebních místností, ale že je to v podstatě rovnoměrně rozložené, to používání elektronického volebního systému. A další příklad, který mě překvapil, ten pán, který přednášel tu prezentaci, nám například řekl, že přiznání k dani z příjmu mu trvalo dvě minuty. Udělal to v autobuse na mobilním telefonu, takže takovéto příklady jsou opravdu velmi atraktivní. To by nás mělo vést k tomu, že bychom se zamysleli nad tím, zda by ta estonská cesta nemohla být uplatněna i v našich členských státech. Chcete ještě něco dodat? Ano, máte pravdu, ty oba příklady jsou správné. je možné podat přiznání k dani opravdu za dvě minuty, protože tam do, probíhá výměna údajů mezi všemi orgány státní správy a ta data tam všechna jsou. Takže já jako občan tam jenom vlastně zaškrtávám OK, OK, když souhlasím. Já jsem také na začátku říkala, že cílem je bezproblémové hladké fungování státu, takže pokud vláda tyto údaje má, tak proč v budoucnu bychom neměli požadovat pouze jedno odsouhlasení od eh, občanů? To znamená, že občané by nemuseli vůbec vlastně podávat eh, toto přiznání, protože automaticky to všechno stejně vláda má. Děkuji. Děkuji dámy, že jste přišli mezi nás. Děkuji vám za vaše prezentace. Přejeme vám šťastný let domů. A teď musíme pokračovat v práci. Máme zde hlasování, takže prosím, připravte si hlasovací karty.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 May I make sure how many... Kolik zelených bude hlasovat? Protože jste tady tři a pouze dva mohou hlasovat. Dobře. So let, uh, <laughs> let us begin by the Začneme tedy zprávou pana Marinue Pintu. To je tedy návrh pro Evropskou agenturu Eurojust. Začínáme 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Bylo to zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? stejná většina, zamítnuto. Kompromis, kdo je pro, kdo je proti. Nefunguje tady, tady to hlasovací systém. Můžete si přesednout. Yes. C'est le, c'est le même, mais ici n'a pas. C'est vert, non Okay. C'est vert, c'est bon. Yes. Uh, but Mr. we are... Uh... Pane Marino Pintu, ale my jsme zatím hlasovali vednutím ruky. Ano, ale dělali jsme dvoje ověření, asi dvou ověření. Já jsem nemohl, nemohl hlasovat, takže můj hlas tam nebyl započten. Na tom prvním ověření jsem hlasoval proti a pak to druhé, co se ověřovalo pan Fos, tam jsem hlasoval pro. Bylo to 11 k 9, takže váš hlas by stejně nic nezměnil. Takže znovu, teď tedy kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh. 8 a 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 88. Kdo je pro? Promiňte, to odpadá. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10 a 92. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Bylo to přijato. 91 odpadá. 11 a 92, kdo je pro? Proti?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 Moje chyba 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. Kdo je pro? Ne, to taky odpadá. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme si.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 111 a 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si. It has been, uh, adopted. Je to přijato. Sto čtrnáct. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Podle mě je to zamítnuto, ale pokud chcete, tak si to ověříme. Oh. That has been adopted. Takže to bylo přijato. Děkuji. 24. 24 odpadá, ano. Takže teď jsme u 120, kde je pro? One, one, six, one, one, 116 a 117 bylo přijato. Ano. No. Sorry, I thought that we were... Já jsem si myslel, že hlasujeme o pozměňovacím návrhu 24. Pokud jsme hlasovali o 116 a 117, tak jsem hlasoval proti. Takže to by posunulo ten výsledek, protože to bylo o jeden hlas. Můžeme to zopakovat? Dobře. Abychom byli féroví, tak můžeme to hlasování zopakovat, pokud chcete. Zopakujeme 116, 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Samozřejmě si to chcete ověřit, takže si to ověřme. A je to zamítnuto. O jeden hlas. To znamená, že teď jsme u 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme si 25. Yes, it has been adopted. Bylo to přijato. Sto dvacet dva, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekl, že je to přijato. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27 a 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125, kdo je pro, kdo se je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 126 a 127, kdo je pro, kdo je proti, ověříme si. <laughs> And it has been... A bylo to zamítnuto. Takže teď 29 a 129. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 130 a 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 30 a 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 kdo se zdržel? Zamítnuto. 32, 138 a 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 33, 140, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 141, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 144. And it has been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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147, 148 a 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si. it has been a bylo to zamítnuto. 150, 151, kdo je pro?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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 155, kdo je pro, kdo je proti, ověříme si. A bylo to zamítnuto. 156, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Tohle musím také ověřit. And it has been adopted. A bylo to přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřím ještě jednou. Adopted. Přijato. 162, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 39 a 163, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 164. Kdo je pro? Sto šedesát čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 a to bylo stejné, promiňte. Takže 168, kdo je pro? Kdo je proti? Můžu si to ověřit, prosím? And it has been rejected. A bylo to zamítnuto. 169, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 171. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto, 174 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl, že je to zamítnuto, ale ověříme. Yes. <laughs> je to zamítnuto. 175, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 176, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 177, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 178, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 182. Kdo je pro? A to odpadá. Mělo by to odpadnout. Je to stejný odstavec. 181, 182, takže by to mělo odpadnout. Ano. Takže teď jsme u 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 184. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? pravděpodobně přijato, ale ověříme. Yes. Adopted. Ano, přijato. V tom případě 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48 odpadá, dobře. Takže 187, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijeto. Jednička, kdo je pro, kdo je proti. Musíme to ověřit. A bylo to zamítnuto.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 Zdrželi se přijato 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Toto odpadá. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 62, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 66, kde je pro, proti, zdrželi se, můžeme to ověřit, prosím. And it has been a bylo to přijato. Takže 68, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato. Teď 67, kde je pro, kde je proti. Můžeme to prosím ověřit, bylo to přijato, ale nejsem si úplně jistý. Ještě jeden. V pořádku. Bylo to přijato. Takže teď 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5 a 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto a elektronicky hlasujeme o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. We are missing one more. Chybí nám jeden hlas. Končím hlasování. A bylo to jednoznačně přijato, takže blahopřejeme panu Marínu Pintu. Eh, we continue. Nyní budeme tedy pokračovat. A je to zpráva pana Maštálky cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických. A je to jenom jedno hlasování. Elektronické jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. A bylo to přijato. A poslední hlasování, opět maštálka, statistika železniční dopravy, zahajuji hlasování. chce ještě někdo hlasovat? Tři osoby nám chybí a nehlasovali. Děkuji. A bylo to přijato. Velice vám děkuji a blahopřeju panu Maštálkovi a tímto ukončujeme hlasování. So what else?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 Mrs. Hautola, you want to take the floor? Paní Hautola, se hlásíte o slovo? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já bych byla ráda, kdyby tady bývalo zůstalo trochu více poslanců, protože zde máme výjimečnou situaci týkající se online a prodeje eh, zboží. Já jsem ráda, že je zde pan Fos, který je zpravodajem pro eh, online prodej digitálních produktů. Pane předsedo, už asi rok pracujeme na dvou návrzích týkajících se digitálního trhu a druhý je My jsme začali tady touto problematikou a začala jsem podle článku 54, zatímco digitální obsah se týká článku 55. Takže Jury Ekon to tady řeší stejně. Když jsme začali, tak zde bylo sdělení komise v refitu a celkem jasně dali najevo, že ten návrh refitu znamená, že chtějí rozšířit eh, rozsah platnosti z online prodeje na offline prodej a prodej typu face-to-face. -face. Dovede si představit, že to je docela zásadní změna. A já souvislosti s better regulation by ale analýzu dopadu tohoto rozsahu působnosti měla provést komise, když se rozsah působnosti rozšíří na offline prodej. Já si myslím, že tady, tady panovala schoda, že ale tentokrát tu analýzu dělá parlament a ne to standardní postup, že tu analýzu dělá komise. No dobře, takže my jsme na tom zapracovali a týmy za rozpracovali tedy jak ten návrh online projekte, eh, v tom digitálního zboží i toho hmotného zboží. A víme o tom jenom teď i neformálně, možná, že sekretariát má nějaké oficiální sdělení komise, že po roce je ta situace taková, že se vracím zpátky k začátku že komise asi na základě doporučení rady se rozhodla, že předloží pozměněný návrh, kde bude eh, rozšířený rozsah působnosti týkající se i offline prodeje. No. A my jsme se tedy měli už tehdy prostě jasně vyjádřit, že komise si má udělat řádně svoji práci. Teď tedy očekáme oficiálně vyjádření komise, co v této věci vlastně udělají, ale pokud tomu správně rozumím, tak koncem měsíce komise rozhodne o pozměněném návrhu a doufám, že předloží i analýzu dopadu a že tady nebude jenom ta naše analýza dopadu. Že tedy něco předloží i ta komise. Jinak chci říct, že zde není mnoho pravidel, které by se zabývaly jak, tím, jak řešit tuto situaci, protože komise může kdykoliv svůj návrh předat zpět parlamentu, například pravidlo článku 63. A možná ta odrážka, která se nejvíce týká situace, nebo blíží situace, je, že komise to může vrátit do parlamentu na základě požadavku příslušného výboru, proto pokud charakter eh, problému znamená, že dochází k významným změnám, případně by zde bylo velké prodlení nebo velká změna okolností. Ale není zde bohužel žádná odrážka, která by hovořila o tom, že to předá zpátky parlamentu, když zjistí, že vlastně neodvedla práci, kterou měla náležitě provést. Takže my se vrátíme zase zpátky na nulu. Přitom jsme měli opravdu detailní rozpravy o velice eh, komplikovaných aspektech eh, původního návrhu a udržovali jsme na paměti, že můžeme eh, rozšířit ten rozsah působnosti, protože nemá smysl mít rozdílná pravidla pro online a offline prodej. Ale myslím si, že ta práce na tom návrhu, kde je zpravodajem pan Fos, a sice eh, zpráva, eh, směr, směrnice o digitálním eh, obsahu už pokročila daleko i na radě. A jsem přesvědčená, že stínový zpravodaj s panem Fosem, s paní Gebhardt a Imko možná nemají ještě definitivní eh, řešení, ale už pokročili a na tom společném zasedání obou výborů v průběhu tohoto měsíce se bude hlasovat. Je to tak, pane Fosy? Ano, děkuji. Ale nevidím zde žádný důvod, proč bychom takto měli eh, postupovat u toho návrhu týkajícím se toho motného zboží, protože musíme si počkat, co tedy komise vlastně navrhne A zatímco nemáme e, žádná příslušná pravidla nebo interinstitucionální dohody, měli bychom tady zvážit, jak nastavit nový termín pro pozměňovací návrhy, vyjednat kompromisy a někdy koncem listopadu, prosince to tady předložit na výboru. A ti, kdo chtěli e, obě tyto směrnice a práce na nich plně sladit, pro ně to možná nebude ideální řešení, ale aspoň teď eh, eh, víme, které prvky lze sladit a které sladit nelze. Protože některé charakteristické rysy těchto různých skupin zboží jsou opravdu velice rozdílné. Měli bychom si tedy počkat na ten pozměněný návrh. A já doufám, že paní komisařka Jourová se k nám dostaví, odprezentuje nám to. A potom tady bude nový termín pro pozměňovací návrhy a vyjednávání kompromisu. Protože i e, vlastně na radě se to teprve začíná řešit. A musíme zde o těch hmotných e, věcí pravdu projednat. Detaily spotřebního práva a mnozí mají pocit, že parlament přece neměl e, zhoršovat e, práva spotřebitelů. Jsou zde rozdíly v jednotlivých zemích, měli bychom usilovat o vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a to podle mě umožňuje jenom minimální harmonizace s jasně definovanými cíly tedy těmi aspekty, kde můžeme jít cestou harmonizace a měli bychom to letos na podzim vyřešit. Děkuji. Okay. Uh, well, thank you, thank you for that statement. Děkuji, pan Fos. Měli bychom teď asi pokračovat s naším standardním programem, ale jestli chcete zareagovat, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní Hautala v zásadě tu problematiku tady vysvětlila, myslím, velice dobře. V podstatě v obou výborech, ať již Jury či Imko, jsme v situaci, kdy je to velice komplexní útvar, ale nakonec to bude mít prostě důsledky stejné pro online pro, prodej, pro, prodej na dálku, pro digitální produkty. To je tedy ta základní myšlenka, že potřebujeme obojí a paralelně. Proto také chceme, aby ty právní důsledky byly velice dobře zharmonizované, aby to bylo sjednoceno. Nyní je tady to přerušení, ten právní krok a to vnáší jistou nejistotu, zejména do právních dopadů, jak tedy budeme nyní postupovat v té digitální oblasti my se vždy snažíme to koordinovat i s kolegy, které se věnují té směrnici o hmotném zboží, ale potřebujeme, určitý, budeme potřebovat v určitý okamžik jistotu, že ten právní důsledek, na kterém se dohodneme my, bude stejný i v té druhé oblasti, aby se nám to nerozpadlo. Z procesního hlediska je to, myslím, relativně výzva to celé zvládnout do budoucna vlastně si navzájem musíme slibovat, že ten jeden bude postupovat tak, jak již druhý eh, se na něčem usnesl. My se snažíme to zvládat a tady tedy dochází k tomu, této problémě, ale to je z obsahu hlediska Rozumná Je rozumné asi sloučit offline a online prodej, ale rozumnější by bývalo bylo, kdybychom takto postupovali od mého počátku a vše zastřešili tedy pod jedním útvarem. Není otázka plné harmonizace. Tady skutečně v obou případech je to trošku jiné, jiný přístup. A nevím, zda je vhodné tam zavádět elementy, které potom ospravedlní to, že budeme mít lepší plnou harmonizaci. Jisté rozdíly mezi námi stále jsou, ale myslím si, že jsme v zásadě na dobré cestě. Se chci zeptat paní Hauta. Zatím je to tedy tak, že máme naplánované hlasování na konec listopadu na výboru IMKO. Je to tak? No, nejsem si úplně jistá. Myslím, že sekretariát to také právě řeší. Ale pan Aremon, zpravodaj na výboru IMKO, asi je ochoten eh, se přizpůsobit situaci a také by se rád podíval na ten pozměněný návrh. Já si myslím, že tady by to bylo realistické, pokud ten pozměněný návrh komise přijme do konce měsíce. No ale stojíme tu trochu ve stínu, protože nevíme vlastně oficiálně, co komise hodlá udělat. Takže ale my v podstatě závisíme na tom, co udělá IMKO, no ale i naopak IMKO závisí na nás, jako myslím, že je zde taková přátelská spolupráce. Pravidlo článku 54 dává výboru Jiri celkem silnou pozici, není to pravidlo 55, ale 54. Eh, bylo by nápomocné, kdybych napsal dopis eh, předsedovi IMKO a k za účelem vyjasnění situace. Já si myslím, že momentálně by se to možná mohlo vyřešit v rámci sekretariátu a byl by to možná druhý krok. Možná eh, pouze pro objasnění. V tom digitálním obsahu, v tom návrhu, máme odložení na konec listopadu, to hlasování takže pravděpodobně to nebude ve stejnou dobu jako e, ta záležitost těho hmotného zboží. My jsme intenzivně diskutovali, takže jsme na to potřebovali více času než původně, protože jsme byli nuceni to tedy z toho čtvrtka odložit až na konec listopadu. E, takže u nás budeme hlasovat skutečně o tom digitální obsahu až na konci listopadu. Co se týče toho hmotného zboží, já si nedovedu představit, že by byly hotovy na konci listopadu. Paní Hautala, ještě jedno vyjasnění. Já to chápu tak a pan Fosto možná potvrdí nebo vyjasní, že estonské předsednictví bylo velice ochotné a opravdu usilovalo o to, aby eh, to jednání mezi eh, institucemi o tom návrhu týkající se digitálního obsahu se dotáhlo za jejich předsednictví. Stále je to možné, když to bude trochu zázrak, ale usiluju o to. No ale já mám prostě pocit, že se můžeme pokusit co nejlépe sladit harmonogramy obou návrhů, ale svět se nezboří, když se prostě v určitou chvíli dohodneme na tom, které prvky sladit lze a které nelze, lze, nelze sladit. A já si myslím, že rada je opravdu teprve na začátku toho hmotného zboží, takže si na to můžeme nechat více času. Předseda, já si myslím, že bychom neměli protahovat tuto rozpravu. Já napíši Eh, předsedovi IMKO, ať se vyjádří, ať se vyjasní tyto nejasnosti, o kterých zde bylo hovořeno. To je asi vše, co momentálně můžeme udělat. Děkuji. A nyní tady přikročíme k bodu 22. A to je Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví slovo pá, pan Kavada, který je tamním členem. Děkuji, pane předsedo. Já budu opravdu velmi stručný, abych eh, usnadnil dnešní dopolední zasedání. 27. a 28. září 2017 se konalo každoroční plenární zasedání Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. Účastnila se asi stovka zástupců ze soukromého sektoru, z institucí a z občanské společnosti. Já bych zdůraznil jeden důležitý bod, který si zaslouží naši pozornost, a to je článek 8 nařízení 386 z roku 2012. Jedná se o první výsledky hodnocení, které probíhá pod dohledem generálního ředitelství Growth Evropské komise. Po pěti letech EU IPO tento článek nařízení má za cíl, aby role a výsledky tohoto evropského střediska byly do detailu zkoumány. Proběhlo 160 různých schůzek a Předběžné výsledky, které nám byly prezentovány, jsou velmi pozitivní a role Evropského střediska je skutečně velmi zásadní. Někdy se nám může zdát, že je to třeba nějaký orgán, který je nám vzdálen. Já jsem tam byl jako jediný poslanec, který se zúčastnil. Chtěli bychom tedy potvrdit že si přejeme, aby toto Evropské monitorovací středisko hrálo ještě významnější roli, pokud jde především o uplatňování práv duševního vlastnictví a sledování tohoto uplatňování. Přejeme si především, aby finančně podporovalo implementační akce na národní úrovni. A ještě třetí připomínka Toto středisko se nesmí stát implementačním orgánem, ale musí podporovat svou, eh, nebo tedy koordinaci mezi jednotlivými národními orgány, které jsou eh, pověřeny tímto sledováním porušování práv duševního vlastnictví. Děkuji. Nějaké poznámky ze strany poslanců? Nikdo? Takže teď můžeme přistoupit k bodu 22. Vzájemné uznávání příkazu k zajištění a konfiskaci majetku pro jednání pozměňovacích návrhů. Tady jsem zpravodajem já, takže bych rád řekl, že vám děkuji za předložené pozměňovací návrhy. Dostal jsem 59 pozměňovacích návrhů, které jsem si pozorně přečetl a vezmu je v úvahu při vypracování konečné podoby stanoviska pro Libe. Dovolte, abych eh, rychle proběhl ty nejdůležitější věci, na které se zaměřovaly pozměňovací návrhy. Především eh, myšlenka toho, že by ty skonfiskované prostředky byly zaměřeny na odškodňování obětí. Všichni se zaměřovali také na lepší kooperaci mezi členskými státy a třetími zeměmi a také mezi kompetentními orgány v jednotlivých členských státech. Modernizace legislativy je tedy zásadního významu a vytvoření jednotných eh, formulářů a certifikátů pro zajišťování konfiskace majetku je dobrým krokem správným směrem. Je to zásadní proto, aby se zefektivnil postup zajištění konfiskace majetku a aby se tedy zrychlilo přijímání těchto rozhodnutí. Přitom je třeba dodržovat základní práva, a principy listiny základních eh, práv EU. Eh, e k tomu bylo také předloženo několik pozměňovacích návrhů, které souvisí s možnostmi legálních opravných prostředků a postupů proti rozhodnutím o konfiskaci a zajištění majetku, včetně možnosti mít přístup eh, k těmto materiálům, ke složkám a také možnosti nahlížení a opravných postupů. Ještě jednou děkuji vám za vaše návrhy a dovolte, abych eh, připomněl, že 21. listopadu se má hlasovat ve výboru Jury. To je vše z mé strany. Paní Kaufmann si přeje vzít slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za vaše shrnutí které se týkalo pozměňovacích návrhů a také děkuji za práci, které jste odvedl na tomto stanovisku. Myslím si, že to stanovisko je velmi dobré, že rozhodně společně ho takto přijmeme v dobré podobě. Z mého pohledu je to téma velmi důležité. Není možné, aby aktiva a peníze pocházející z kriminální činnosti zůstali u těch, kteří páchají trestné činy a tak eh, se umožnilo těmto lidem páchat další trestné činy. Eh, tady je číslo, které říká, že 80 veškerý výchozů z trestné činnosti není zajištěno a konfiskováno, takže je naprosto zjevné, že potřebujeme lepší právní nástroj a proto pokládám za dobré, že komise přišla s návrhem nařízení pro zjednodušení stávajícího právního rámce. Z obsahového hlediska e, si myslím, že je důležité, abychom měli jasnou informační povinnost. Tam musí to být krátké lhuty, ale lhuty, které budou realizovatelné. Mám tím na mysli informační povinnost mezi orgány, které kooperují v této otázce a Dále je důležité, aby všichni měli dobré informace k dispozici, všichni, kterých se to týká, aby tedy mohli jednat rychle a potřebujeme také právo nahlížet do spisu. Další otázka, o které jste rovněž hovořil, pane předsedo, je otázka toho, co se stane s těmi zajištěnými aktivy, hmotnými nebo penězi. Tady je podle mne důležité, aby ten členský stát, který provede zajištění pro jiný členský stát. Ehm, toto zajištění mohl provést tak, že bude mít hrazeny, hrazen náklady, ale zároveň samozřejmě větší část, největší část těch zajištěných aktiv musí jít do té země, kde došlo k spáchání eh, toho trestného činu. Já se těším na další spolupráci a jsem přesvědčena, že nakonec budeme mít velice dobré stanovisko. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Paní Hautala. Děkuji. Ráda bych vám poděkovala, pane předsedo, za práci, kterou jste odvedl. Já jsem předložila tři pozměňovací návrhy. Doufám, že je zahrnete do vašeho návrhu. Týkají se pojistek pro konfiskaci před eh, odsouzením, na to se musíme opravdu velmi pozorně podívat. A potom jsou tam také pozměňovací návrhy, které se týkají usnadnění spolupráce mezi příslušnými orgány, takže se těším na váš konečný návrh. Děkuji. Chce si komise vzít slovo? Ne? Dobře. Takže v tom případě můžeme uzavřít eh, tento bod 22 a tím jsme vyčerpali program dnešního dopoledne. Ne? Pardon, omlouvám se. <laughs> Uh, indeed, we have... Uh, ano, máme tady ještě více práce. Bod číslo 23. Výměna názorů o výročních zprávách za roky 2015 a 2016 o zásadách subsidiarity a proporcionality. Slovo má paní Delvo, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já můžu být velmi stručná, protože máme první výměnu názorů ta letošní zpráva není zpráva za jeden rok, ale za dva roky. Jedná se o zprávu za roky 2015 a 2016. Jako vždy půjde o nalezení rovnováhy mezi, jak bych to řekla, o to, jak dosáhnout té nejefektivnější úrovně pro uplatňování politik Evropské unie za dodržování odpovídajících úrovně, tedy subsidiarity a proporcionality. Zapojeni by měly být i občané, národní parlamenty, regionální parlamenty, ti, kteří mají tedy zájem o Evropskou komisi, tedy, tedy evropskou politiku, ale zároveň by to také neměla být brzda při předkládání dalších evropských textů. Pro tyto zprávy musíme vzít v úvahu to, že v květnu roku 2015 komise přijala balíček Better Regulation s novými pokyny pro posuzování principu subsidiarity a proporcionality. Když si čtu zprávy Impact Assessment Board a Regulatory Scrutiny Board, tak musím říci, že komise opravdu vynaložila velké úsilí. V květnu 2015 konstatuje, že 23 hodnocení dopadu potřebuje zlepšení a v květnu 2016 pouze 16 Takže vidíme, že jsme na správné cestě, i když vždycky se můžeme zlepšovat. Zpráva také připomíná, že zapojení národních parlamentů je možná na různých úrovních. Mají přístup eh, k cestovním mapám, komise prostřednictvím eh, různých platform, mohou se tedy účastnit konzultací. V roce 2015 eh, byla také spuštěna stránka komise Pomozte nám omezit formality, vyjádřete svůj názor, takže je zde spousta nástrojů, jak více zapojit eh, poslance na různých úrovních. Výbor regionu má také skupinu 12 odborníků, kteří analyzují dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, takže bych ráda připomněla v naší zprávě ty existující nástroje a také bude nutno, abychom si dali velký pozor, protože v projevu o stavu Unie předseda oznámil, že bude založena expertní skupina, která bude zaměřena na subsidiaritu a proporcionalitu, takže teď vlastně očekáváme vytvoření této pracovní skupiny, této task force. To jsou tedy ty hlavní body mé zprávy. Ta bude předložena v listopadu na našem zasedání, pozměňovací návrhy tedy v prosinci a hlasovat snad budeme v lednu na zasedání výboru Jury. Děkuji, pan Fos. Thank you, um, chairman. Děkuji vám, pane předsedo, pan Rade, stínový zpravodaj z EPP. By rád také vyjádřil svůj názor na eh, toto téma. Vážení kolegové, Evropská unie v dnešní době musí mít opravdu odolnou evropskou legislativu u témat, kde EU opravdu znamená pokrok a přidanou hodnotu. Jenom tak obnovíme důvěru občanů v tento evropský sen, který nám přinesl mír a stabilitu na náš kontinent. Naši občané si nepřejí kontinent utápějící se v detailech, ale chce takové kroky, kde lze opravdu něco změnit. Proto je třeba vyjasnit eh, kompetence na evropské a národní úrovni, tak aby se lépe uplatňovaly principy subsidiarity a proporcionality. V této souvislosti vítám eh, dokument balíček z roku 2015 Komise o Better Regulation a návrh nových iniciativ. V tom webová stránka Komise z roku 2015 je platforma Refit z roku 2016 umožňují aktérům i veřejnosti komunikovat s komisí o e, různých e, regulativních opatření, která jsou přehnaná nebo nevhodná. Lepšování legislativy v roce 2016 také zohledňuje závazek tří institucí v oblasti Better Regulation. Vnitrostátní je ve své roli reprezentantů evropských občanů na národní úrovni hrají také velmi důležitou roli při překonávání e, různých sporů a rozdílů mezi evropskými institucemi a veřejností. Jak víme, je, zde rozdíl mezi počtem odůvodněných stanovisek mezi lety 2014 a 16 se zvýšil z 8 na 64 a to ukazuje, že vnitrostátní parlamenty hrají čím dál tím aktivnější roli při přijímání evropské legislativy. Dále chci podtrhnout, že princip proporcionality a subsidiarity jsou základní součástí formulování politik a vyhodnocování toho, zda je e, lep, lepší možnost dosáhnout sílu na evropské úrovni nebo národní nebo regionální. Při aplikaci těchto pravidel budeme moci mít lepší legislativu, která nebude neustále kritizována a zvýší se důvěra občanů v EU. Těší mě spolupráce s paní Delvo a těším se na pokračování naší úspěšné spolupráce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Pan Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji paní Delvo za to, že se pustila do práce na této zprávě o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality v letech 2015 a 2016. Bude velmi zajímavé srovnat tyto dva roky. Jak víte, pro mě je velmi důležitý princip subsidiarity, je to nástroj pro dodržování národních kompetencí oproti kompetencím EU. Já mám pořád pochybnosti o dodržování subsidiarity. Dokumenty, které nám byly poskytnuty, mě ještě utvrzují v této pochybnosti. Pokud si srovnáme jen dvě čísla. Počet komunikací národních parlamentů v těchto dvou letech 254 v roce 2015 a 410 v, lete, v roce 2016. Pokud se podíváme na detaily, tak vidíme, že 8 z těchto komunikací v roce 2015 byla odůvodněná stanoviska a v roce 2016 to bylo 76, takže došlo k obrovskému nárůstu. Jak říkal pan Foss, můžeme být velmi optimističtí, můžeme říkat, že to svědčí o tom, že parlamenty se více zapojují do evropského legislativního procesu, ale já to interpretuji jinak. Já mám naopak pocit, že národní parlamenty se čím dál více rozčilují, protože vidí, že Evropská unie se neustále vměšuje do jejich kompetencí. Já se obávám, bohužel, že princip subsidiarity je čím dál hůře respektován i přes sliby lepší legislativní práce si myslím, že Evropská unie eh, běží úprkem vpřed eh, a neustále pošlapává více a více subsidiaritu. Já si myslím, že to je slepá ulička, že Evropská unie běží do slepé uličky a doufám, že se mýlím, doufám, že mi paní Delvo dokáže, že tato čísla špatně interpretuje, ale upřímně řečeno mám obavy a pochybnosti. Vy mi, pane Lebretone, opravdu dáváte těžký úkol, to bude obtížné. Ale ta vaše vystoupení velmi dobře ilustrují tu, ty obě strany subsidiarity. Můžeme se na to dívat eh, pozitivně, můžeme říct, že to je velmi dobře, že se národní parlamenty zapojují, že dávají svůj názor, já jsem spíše tohoto názoru. Já aspoň v těch národních parlamentech, které znám, tak mám pocit, že tam nemají dostatečný zájem o naši práci. A nebo na to můžeme nahlížet negativně nebo pesimisticky, jak chcete, a říci, že je to špatný signál. Takže, pane Lebretone, vy přede mě stavíte výzvu. Já nevím, jestli to dokážu, ale budu se snažit. I must say that I... No, musím říci, že osobně také spíše sdílím ten optimistický pohled, protože myslím si, že co nám chybí, je to propojení domácí evropské politiky a zvyšující se čísla v této oblasti ukazují, že vnitrostátní parlamentu mají čím dál tím větší zájem o to, co zde děláme, takže pro mě je to spíše pozitivní prvek. Dobrá, pan Kavada. Ten průběh této diskuze je skutečně velmi zajímavý. Já se zamyslím nad myšlenkou, pokud souhlasíte, pane předsedo, a vy, pane Lebretone, jestli bychom panu Lebretonovi neměli udělit medaili čistného pesimisty. Uh, ano, to je skvělý návrh. Chce vystoupit komise k tomuto bodu? Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom stručně ke statistikám, které zde představil pan Lebreton. Ano, i my jsme měli ty statistiky a jeden z trendů, které vidíme, je ten, že v těch letech před změnou a po změně mandátu vždy dochází k určitému poklesu množství stanovisek vnitrostátních parlamentů a odůvodněných stanovisek, protože to je ta doba, kdy se postupně dostávají na stůl nové návrhy z komise, takže interpretovat tato čísla e, týkající se mm, odůvodněných stanovisek, to se musí vždy brát cum grano salis. a zohlednit danou situaci. Potom to, co ohlásil pan Juncker ve svém projevu o stavu Unie, v Evropské komise momentálně rozpracováváme detaily pracovních metod, ale v podstatě vám mohu tedy dnes říct jenom to, co už vám sdělil pan předseda Juncker v září, že to bude možnost pro a příležitost pro vnitrostátní parlamenty a Evropské evropské instituce, kdy komise se pokusí identifikovat eh, věci v tom kontextu, abychom opravdu dělali ty věci ve velkém tam, kde můžeme udělat velký rozdíl a naopak, kde je vhodnější ubrat a co ponechat na evropské úrovni a co na vnitrostátní. Eh, vzniká zde pracovní skupina chceme, aby řádně začala fungovat v průběhu tohoto roku ještě, takže jakmile dokončíme na straně komise přípravné práce, i hned vás budeme o tom informovat a budeme informovat o našich rozhodnutích. Děkuji. Děkuji vám za tuto informaci. Ano, já se velice těším osobně na výsledky. Um, protože všichni se shodnou na tom, že by bylo možné vrátit určité kompetence eh, jednotlivým členským státům a když se pak zeptáme, které, tak eh, odpověď nezaznívá, takže to by mohlo být opravdu důležitým příspěvkem. Nyní tedy můžeme přistoupit k bodu číslo 24. Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření nebo jiných prováděcích opatření a zpravodajeme pan Lebreton. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. To je věc, kterou jsem vám už prezentoval. Jedná se o přizpůsobení Evropské unie mezinárodním technickým, tedy účetním standardům, takže je to poměrně technické. Podle článku 106 jednacího řádu jsme kompetentní v tom, abychom ověřili ty akty v implementující nebo tedy prováděcí akty, které byly přijaty. Do 4. října měli tedy poslanci příležitost předkládat námitky, žádná námitka nebyla předložena, takže já eh, mohu jen potvrdit, že se zdá, že všichni schvalují mu názor, nic nepřekračuje pravomoci komise, všechno je v pořádku, takže vidíte, nejsem vždycky pesimista. Jsem překvapen, pane Lubretone, ale to je dobře. Nějaké poznámky k bodu 24? Pokud ne, tak můžeme jít k 25. Tady je zpravodaj pan Kavada. Pod 25 a 26 se týkají těch velmi rychlých poznámek, které zde přednesu. Jedná se o posouzení prováděcích opatření, pokud jde o majetkové důsledky registrovaných partnerství a manželství. Kolegové, sekretariát už vás informoval, žádná námitka nebyla předložena ze strany našich kolegů poslanců do tedy lhuty, kterou vytýčil sekretariát výboru. Jury to znamená, že ty návrhy prováděcích opatření jsou v souladu s naší legislativou, nepřekračují své pravomoci, takže myslím, že náš výbor Jury by neměl předkládat žádnou námitku k přijetí těchto návrhů. Takže tím jsme ukončili tuto dlouhou debatu. To byly tedy body 25 a 26 společně nějaké poznámky ze strany poslanců, nějaké žádosti o slovo. Takže bod číslo 27, pravidlo 42 o subsidiaritě, tady jen bereme v, důvo, v úvahu to, že jsme dostali od eh, rakouského Bundesrátu a od Senátu Polska dva návrhy takže tím jsme ukončili naši dnešní dopolední práci. Sejdeme se v 15 hodin na společné zasedání s výborem KONT k prezentaci zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, takže prosím, přijďte opravdu v hojném počtu, aby tady KONT prostě nehrál přesilovku. Děkuji a uvidíme se odpoledne.